Chers collègues, je vous propose de commencer. Vážení kolegové, já vám navrhuji, abychom eh, zahájili poslední část eh, zasedání našeho výboru před letními prázdninami, na které se určitě všichni těšíme a jsme u bodu 12 našeho programu, který zní prezentace studie, o kterou jsme požádali na začátku tohoto roku. Je to externí dimenze sociální politiky, sociální standardy a evropská sociální eh, odpovědnost společnosti. Zní to hrozně, ale eh, už to tak je. Francouzské to čím zní lépe než v angličtině. A tato studie tedy byla eh, provedena panem Wernerem Eichhorstem z Izy, paní Dorit Walbrink z Nirasu, je to Institut eh, pro studium pracovního trhu a NERAS je dánský, je to německý institut a NERAS je dánský institut eh, pro analýzy a strategie. Tato studie eh, souvisí se zprávou vlastní iniciativy eh, našeho kolega Richarda Balfa. Pane zpravodaj, pokud si máte souhlasit, tak já navrhuji, abychom si nejprve vyslechli tuto prezentaci této studie a potom vám dám slovo jako prvnímu, abyste mohl eh, zahájit diskusi. Já nevím, jak vy to mezi sebou chcete si rozdělit, to nechám na vás. Doufám ale, že nebudete hovořit příliš dlouho a potom samozřejmě budeme mít diskusi. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, dámy a pánové, my máme velkou radost, že vás můžeme seznámit s dosti rozsáhlou studií o vnějším rozměru evropské sociální politiky dnes odpoledne. Dostanete tak určité informace, které se vám budou chodit v parlamentní činnosti. Rozdáme vám také prezentaci, rozdělíme si tu prezentaci. Máme tady také kolegu z IZA a kolegyně Dorit Valbrink vám řekne něco o soudržnosti vnějšího rozměru evropské sociální politiky a o hodnocení dopadů, které jsme provedli, pokud je o nástroje a opatření, které se využívají v jednotlivých zemích. a potom se ještě vyjádříme k určitým návrhům z hlediska politiky. Takže nejprve předám slovo Michailovi, který nám něco řekne k první části. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové. V rámci první kapitoly naší prezentace bych vás rád seznámil se základní povahou vnějšího rozměru evropské sociální politiky. Studie analyzuje vnější rozměr evropské sociální politiky ve světle vývoje z poslední doby a vyhodnocuje také dopad vnější sociální politiky Evropské unie na nečlenské státy. Naše studie vymezuje vnější rozměr jako činnost Evropské unie, která propaguje pracovní standardy v nečlenských státech, protože pracovní podmínky a pracovní práva jsou centrem pozornosti interní a externí sociální politiky. Tento výbor zdůraznil vnější rozměr evropské sociální politiky v rámci své činnosti na rok 2009 až 10. Od začátku 90. let jsme pozorovali nejrůznější iniciativy, jejichž cílem bylo zapracovat evropské sociální hodnoty do vnějších vztahů Evropské unie. Ve střednědobém hledisku máme sociální program, akční program na období 95 až 97, kde komise zdůraznila potřebu jednoznačné celkové koncepce vnějšího rozměru evropské sociální politiky. Sociální akční program na období 98 až 2000 zdůraznil rozvoj sociální agendy uvnitř Unie. Program rovněž uznal stoupající význam rozměru. Evropská unie změnila strategii ve vztahu k vnějším rozměru sociální politiky zhruba na přelomu tisíciletí, současně s implementací Lisabonské strategie. Strategie kladla důraz na vytváření pracovních míst, konkurenceschopnost, inovace a lepší sociální soudržnost. a byl sestaven velice ambiciozní politický program. Můžeme to vidět jako pokus o celkovou evropskou reakci na globalizaci a rostoucí globální vzájemnou závislost. A zdůrazňují se také úzké vazby mezi ekonomickým a sociálním pokrokem, jak z hlediska interního, tak externího. Vzhledem k rostoucí globalizaci a vzájemné provázanosti potřeba doplnit vnější rozměr silným externím rozměrem byla naprosto zjevná, aby to přispělo k utváření globalizace ve světle nejrůznějších zásad Evropské unie a zkušeností Evropské unie. A já bych rád použil takový obrázek, který nám pomůže popsat vnější a vnitřní rozměr. Když se podíváme na tu fotbalovou hračku z nedávné doby, můžeme porovnat vnitřní rozměr jako domácí zápas, kdežto vnější rozměr je zápas mimo. Tam nemáte tolik podpory. Obecné politické iniciativy, které souvisejí se zprávou o sociálním rozměru a sociálním rozměru této politiky za rok 2004, zahrnuly sociální agendu z roku 2005, a obnovenou sociální agendu z roku 2008. A tady můžeme také zmínit práci výboru z nedávné doby. Jedná se o zprávu o odpovědnosti podniků a sociální odpovědnosti v mezinárodních obchodních dohodách. V rámci druhé kapitoly naší prezentace bychom rádi upozornili zejména k klíčové iniciativy, které se týkají vnějšího rozměru sociální politiky Evropské unie. Jak už bylo řečeno, jádrem vnějšího rozměru sociální politiky jsou činnosti Evropské unie, jejíž cílem je podpořit slušnou práci a pracovně právní standardy v nečlenských zemích. Jedná se o základní pracovní standardy, pracovní agendu, programy jednotlivých zemí a také sociální odpovědnost podniků. To jsou hlavní prvky, které s tím souvisí. Jak ukazuje tabulka na slajdu číslo 10, na počátku Evropské strategie vnějšího rozměru stálo zaměření na sociální doložku, to znamená zapracování sociálních požadavků do vnějších vztahů a odměňování zemí, které dodržují základní pracovně právní standardy, a to prostřednictvím vhodnějších nebo výhodnějších obchodních dohod. Od roku 2001 Evropská unie začala zdůrazňovat další typy nástrojů a také mechanismy na podporu sociálních standardů v nečlenských zemích. Cílem bylo dál podporovat klíčové pracovně právní standardy, ale byly použity nové měkčí nástroje. Dialog a vyjednávání v rámci Mezinárodní organizace práce byly považovány za lepší způsob, jak prosazovat základní pracovně právní standardy. Na straně 11 vidíme tabulku, která uvádí nástroje využívané v Evropské unii. Tyto nástroje je možné klasifikovat jako takzvané tvrdé, měkké a finanční. Jak ve vztahu k vnější i vnitřní činnosti. A dnes bych se rád zaměřil pouze na, tu, na ten pravý sloupeček, na vnější politiky. Vidíme dohody o volném obchodu, obecné systémy preferencí a také GSP+, a také přístup VTO, to patří k těm tvrdým nástrojům, zatímco dialog, pobídky, doporučení a přesvědčování patří k měkkým nástrojům. A poslední věc, rozvojová pomoc a technická pomoc jsou zařazeny do kategorie finančních nástrojů. Jak už bylo řečeno, viděli jsme, že pokud jde o vnější politiky, Evropská unie se stále více zaměřuje na měkké nástroje. A s tím předám slovo dánské kolegyni, která posoudí jednotlivé nástroje ve svém vystoupení. Oh, Dobrý den, dámy a pánové. Já teď se pokusím říci něco o eh, analýze koherence této externí dimenze sociální politiky a potom budu hovořit o některých instrumentech a o některých měřeních, která jsme provedli. Hovoříme-li o koherenci, potom je potřeba si uvědomit, že se na ně díváme ze tří hledisek. Měla bych eh, zdůraznit že je potřeba mít na paměti i legitimitu všech těchto věcí. Ta první dimenze je horizontální eh, koherence, kdy se zaměřeme na různé oblasti, na obchodní politiku, sociální politiku, rozvojovou pomoc a eh, snažíme se potom nějakým způsobem eh, analyzovat koherenci všech těchto oblastí Cíle se zdají být stále více integrované, ale eh, stále je eh, jasné, že obchod eh, má velký vliv na to, jakým způsobem se provádí ta vnější politika. Jestliže se podíváme teď na tu vertikální koherenci, to znamená na to, jakým způsobem Eh, Evropská unie ovlivňuje mezinárodní organizace, jak, jak k ním přistupuje. Tady si myslím, že jsou dvě věci obzvlášť relevantní. To je Mezinárodní organizace práce a Světová obchodní organizace. Podíváme-li se na eh, Mezinárodní eh, organizaci práce, tady je jasné, že Evropská unie má poměrně velký vliv, i když ne vždy jedna jako jediný hráč ale je potřeba si uvědomit, že ILO je skutečně mimořádně důležitým fórem pro diskusi o těchto otázkách. Světová obchodní organizace, tady je to jasné, Evropská unie je jednotným eh, hráčem, ale eh, Světová obchodní organizace není fórem pro sociální politiku. Přesto však eh, Eh, se ještě vrátím později v diskusi k otázce Světové obchodní organizace. Eh, další dimenze je potom přímá vertikální koherence, čímž mám na mysli eh, vztahy Evropský, Evropské unie k zemím, které nejsou členy Evropské unie. Tady se nabízejí určité instrumenty, o kterých hovořil již můj předřečník, když hovořil o měkkých instrumentech, ale Eh, někdy je možné použít také ty takzvané tvrdé instrumenty, které ale se používají velice málo kdy a často nemají dostatečný dopad. co znamená, že eh, tady existuje určité nebezpečí, určité riziko, že se sníží eh, účinek těch existujících instrumentů. Jedno ze zjištění, ke kterým jsme došli když jsme eh, se dívali na to, jakým způsobem Evropská unie může věci ovlivňovat, tak jsme zjistili, že se jedná vlastně o takové eh, soustředné eh, kruhy. A jestliže se podíváme například na kandidátské země a na sousední země, tak tady je jasné, že Evropská unie má poměrně značný vliv na tyto země, ale jestliže se podívat na stránku 15, jestliže potom se podíváme o jedno to koncentrické pole dál, tak eh, vidíte, že tady už je ten vliv menší stále. Ještě Evropská unie určitý vliv má, ale není tak silný jako u těch eh, kandidátských zemí a zemí, které jsou v sousedství Evropské unie. Co se týče těch nově vznikajících ekonomií, i tady si myslím, že sociální standardy potřebují eh, být spochybňovány a kritizovány. Jestliže se podíváte teď na typologii různých zemí a charakteristik, já nemám čas se eh, tomu věnovat podrobně, teď bych udělala ráda několik obecných eh, poznámek a potom budu hovořit o obecném dopadu těch jednotlivých instrumentů. Co se týče globálního pole, tak tady vidíme, že ekonomický rozvoj a sociální eh, otázky jsou vždy propojeny. To jsou věci, které jdou ruku v ruce je potřeba to mít vždy na paměti při těchto analýzách. Jedním ze základních eh, aktérů jsou mezinárodní organizace a eh, změna jejich globálních hodnot. To znamená, že Eh, jsou to eh, významní aktéři nejen jako zaměstnavatele, ale také často jako ústřední političtí aktéři. Evropské společnosti eh, se snaží ovlivňovat zákony upravující práci. Eh, ale někdy je to protichudné k tomu, o co se snaží Evropská unie, ale je potřeba mít na paměti to, že tyto nadnárodní organizace mají velice často naprosto ústřední roli Další eh, obecná poznámka se týká toho, že tyto společnosti velice eh, často eh, spolehají na to, že tyto země nabízejí obrovské výhody, co se týče ceny práce a tak dále. A tady si myslím, že také Evropská unie má co ovlivňovat. Potom na stránce 18 máte to, jakým způsobem hodnotíme dopad Eh, těch takzvaných tvrdých instrumentů. Eh, ty eh, kandidátské země, tam skutečně je jasné, že máme některé velice efektivní instrumenty k dispozici, které mají velký dopad také na to, jak se upravují zákonníky práce. Eh, stále ještě eh, v některých případech se jedná o eh, takzvaný prostřední dopad. Kromě toho bych se ráda ještě jednou zmínila o Světové obchodní organizaci pochopitelně Světová obchodní organizace je obchodní organizace primárně, ale i tady bychom mohli hovořit o tom, jakým způsobem by tato organizace sehrát e, ústřední roli e, ve všech těchto diskusích v budoucnosti. E, jestliže se teď podíváme na ty měkké instrumenty, Ty jsou základní pro naši strategii. Tady vidíte, že většina z nich má také takový prostřední dopad. Jinými slovy, dochází k určité změně chování v těchto zemích díky eh, výměně zkušeností, díky dialogu. Často také je to výsledek určitého tlaku Eh, další eh, takový měkký instrument je firmní sociální eh, zodpovědnost, což je věc, která je velice důležitá, sehrává mimořádnou úlohu také v tom, jak se chovají nadnárodní společnosti. Tady vidíme, že potenciál vysokého dopadu je značný, ale v současné době bohužel ten dopad je skutečně velice malý já se k tomu ještě vrátím, proč tomu tak je, ale souvisí to i s tím, že ani definice toho, co myslíme touto firmní společenskou zodpovědností, není úplně jasná. Dále bych se ráda zmínila i o dopadu eh, slušných pracovních podmínek, eh, což je věc, která eh, víceméně vychází zase z Mezinárodní organizace práce a je třeba si uvědomit, že e, tady můžeme hovořit opravdu o středně významném e, dopadu díky právě tomu, co dělá Mezinárodní e, organizace práce v rozvojových zemích a v dalších zemích, kde se snaží prosazovat vyšší sociální standardy. Na závěr dovolte, abych řekla několik slov o finančních instrumentech Eh, tady je potřeba si uvědomit, že rozvojová pomoc má skutečně vysoký dopad eh, a eh, právě tato rozvojová pomoc může zlepšit koherenci a může také se postarat o zvýšení sociálních standardů v dané zemi. Co se týče té odborné technické pomoci, tak eh, to je také vlastně součást finančních instrumentů, kde dopad je střední a nebo vysoký. To jsou tedy některé z těch základních ehm, závěrů, ke kterým jsme došli ve své zprávě. Teď dám slovo Bernardovi, který bude hovořit o, o, o závěrech a návrzích. Eh, my eh, um, jsme se zaměřili na několik oblastí eh, určených eh, Evropským parlamentem a na základě nich jsme formulovali pět klíčových doporučení. Za prvé je to koherentní, integrovaný a profesionální přístup, za druhé je to vytváření globální sociální aliance, za třetí je to rozvoj toho měkkého přístupu, a širší a větší důraz na implementaci a vynucování. Jak už říkali mi kolegové, za čtvrté se ta doporučení týkají priority, eh, stanovování priorit a přizpůsobování nástrojů, které již existují. A dále je to lepšení a posílení role podniku prostřednictvím sociální zodpovědnosti podniku. To by se mohlo projevit například úpravou zákonníků práce eh, v jednotlivých zemích. Musíme si také uvědomit, že eh, Evropský parlament je jenom jednou z institucí v tom institucionálním uspořádání v EU. Není to sám externí aktér, který by jednal s mezinárodními organizacemi jako takovými a role Evropského parlamentu je spíš v upozorňování na sociální aspekty globalizace v Evropské unii, zatímco jiní aktéři v EU často hovoří o obchodních otázkách mnohem častěji. Nejprve k té první prioritě, eh, k tomu koherentnímu integrovanému profesionálnímu přístupu, bychom chtěli přidat eh, horizontální a vertikální eh, koherentnost, to je velmi důležité z titulu dopadu na nečlenské státy. Eh, znamená to, že EU musí eh, jednat konsistentně a dbát o svou reputaci jako vedoucí hráč na světě, který zdůrazňuje tyto sociální aspekty a prosazuje sociální normy. Dále jde o souhru Evropského parlamentu s dalšími aktéry v EU. Je to samozřejmě komise a nově zřízený Evropský, Evropská služba pro vnější činnost, která převezme některé z těch vnějších činností a je to tedy klíčový aktér, který je potřeba zohlednit. A Evropský parlament by se této interakci měl více prosazovat. A dále a to také bývá z našeho hodnocení dopadu. Jde o konsistentnost a koherentnost ohledem na jednání s Mezinárodní organizací práce. V přípravné fázi ta konsistentnost tam je, ale při vlastním hlasování v rámci ILO eh, ta jednota není až tak velká, takže i to by mělo být váženo. My si myslíme, že Evropský parlament by měl profesionalizovat své styky s dalšími, nebo se vztahy s dalšími aktéry, měl by zjít permanentní struktury a měl mít konzistentnější přístup k této externí dimenzi. Druhé doporučení to se týká vytváření eh, sociální aliance. Hmm, Evropská unie jež má v globálním kontextu velmi dobrou pověst. Je to lídr v této oblasti, hlavně v porovnání s jinými zeměmi, jako jsou Spojené státy, které mají velmi eh, přísný eh, unilatární přístup k sociální politice. A to dává Evropské unii možnost vytvářet různá partnerství spojenectví s nečinskými zeměmi. Zejména bych chtěl upozornit na možnost, ale také nezbytnost vytvářet nebo budovat dialog se eh, ekonomicky se rostoucími státy, jako Čína a další azijské státy. A v rámci těchto jednání je potřeba zdůrazňovat sociální dimenzi zejména v oblasti obchodní politiky. I to je velmi eh, důležitou prioritou. Dále jde o vztahy s dalšími národními organizacemi. Dlouhodobá důvěryhodnost eh, postojů v rámci Mezinárodní organizace práce, to je jedna věc a neměli bychom zapomínat na potenciální roli sociálních aspektů také v rámci Světové obchodní organizace. Přestože to je asi těžká věc, neměli bychom to úplně vynechávat s naší, z našich úvah. Takže Evropský parlament by měl podporovat všechny formy udržitelných sociálních aliancí, zejména se členskými eh, státy v Asii a s Mezinárodní, obchodní, eh, mezinárodní organizací práce. To je hlavní doporučení. Evropský parlament by neměl jednat jako nezávislý eh, aktér, ale měl by se snažit o co největší koordinaci a interakci s ostatními. Dále třetí doporučení, to je ten eh, měkký přístup, který jež tady byl přijat před několika lety. Je to také něco, co by mohlo být mnohem účinnější, než eh, přijímat eh, podmíněné obchodní dohody. Tento měkký přístup by měl doplňovat takzvané tvrdé, tvrdé politiky. Jména by se to měl zaměřit na prosazování globálních sociálních eh, standardů. Je to samozřejmě vynocování a implementace umluv Světové organizace práce, to je v praxi mnohem důležitější věc. Technická pomoc, e, to s tím také souvisí. Zlepšování informovanosti zaměstnanců, zaměstnavatelů, jejich právech a povinnostech. To souvisí e, například se vzděláváním sociálních partnerů, ale také e, struktur v rámci veřejné zprávy, které mají na starosti dohled nad dodržováním těchto standardu. Dále bychom chtěli pozornit na některé eh, takzvané exportní zóny, které podmiňu, podkopávají úroveň sociální ochrany v těchto zemích. Mají to být takové zóny konkurence, schopnosti a eh, jsou vyňaty z těchto eh, podmínek. Takže, jak už jsem se zmiňoval, technická pomoc, implementace, vynucování standardu a výsledky provádění politik. Další čtvrté eh, doporučení se týká stanování priorit. Souvisí to s tím třetím doporučením. To je to GSP a zejména GSP+, plus, to je systém, který je, spočívá v ratifikaci globálních sociálních standardů. To je hlavní eh, věc. Nicméně existuje značná míra nedodržování těchto standardů v globálním měřítku. A proto by to mělo být doplněno o politiky, které si kladou za cíl plnění těchto sociálních podmínek a to v zemích, které jsou vystaveny eh, konkurenčnímu tlaku ze strany například nadnárodních společností nebo dalších produkčních míst, které nedbají až tak na tyto požadavky. A dále by Evropský parlament se měl zaměřovat na tu rozdělování sociálních standardů jako na eh, regulární součást eh, obchodních dohod. A třetí část eh, to je vyjasnění těchto standardů v dialogu a jejich prosazování nebo prohlubování v rámci různých technických projektů. Například by to mohlo být součástí také rozvojové pomoci. Takže v těchto oblastech by mohl Evropský parlament uplatnit svůj vliv, také využít své rozpočtové kompetence, aby eh, se tento vliv mohl uplatnit. A páté doporučení to se týká sociální zodpovědnosti podniků. To má potenciálně velký dopad, protože je to zaměřeno na velké nadnárodní společnosti a jejich dodavatelské řetězce. A na rozvíjející se ekonomiky to má obrovský dopad, protože tyto velcí investoři jsou tady velkými zaměstnavateli a rozhodně to může eh, ovlivnit úroveň sociálních norm, které z praxi jsou aplikovány. Takže tady vidíme potenciál této sociální odpovědnosti podniků. Nicméně by měly být definovány určité minimální požadavky, například by to mělo být třeba ze standardů OECD pro nadnárodní společnosti a nemyslíme si, že ten dobrovolný přístup je až tak platný. Členské státy mohou v zásadě Eh, stanovovat mnohem více závazných eh, podmínek pro nadnárodní společnosti. Například se to může týkat různých investičních záruk, o které této společnosti žádají evropské státy. A i ty by měly být podmíněny různými podmínkami a jejich uplatňováním také v rámci dodatelských řetězců a je důležité na nich trvat také u úřadů těch partnerských zemí, aby je rovněž aplikovali. A na závěr bych chtěl ještě zmínit možnost vytváření partnerství s nevládními organizacemi také s médii, které jsou eh, jakými si kontrolními eh, instancemi, které sledují aplikaci sociálních standardů v rozvíjících se ekonomikách. Ani tady Evropský parlament eh, samozřejmě nemůže jednat sám a v evropském kontextu by Evropský parlament měl vyzvat Evropskou komisi, aby posílala tuto dimenzi CSR ve své vnější politice a aby usilovala o větší závaznost těchto aspektů. Tolik tedy našich pět doporučení. Je to konec naší prezentace a my se samozřejmě těšíme na vaše připomínky, otázky, které velmi rádi odpovíme. Děkuji vám za pozornost. Já vám eh, mnohokrát děkuji, omlouvám se Eh, panu Michalovi Kenziavi, který je, je také jedním z autorů této studie, kterou jsem předtím nezmínila. Jsme velmi rádi, že všichni tři autoři tady jsou. Pan eh, Balft, chcete vysoubit teď nebo až nakonec? Pan, pardon, pan Falbr, takže máte slovo, prosím. Přítomným za prezentaci a protože se tou věcí budeme zabývat po prázdninách, tak bych té prezentaci měl několik poznámek. Především několikrát zaznělo Mezinárodní organizace práce. Jestliže my chceme přesvědčovat nečlenské státy o tom, jak by se měli chovat a co by pro ně mělo být vzorem, tak se musíme především podívat dovnitř Evropské unie. protože i v Evropské unii jsou porušovány úmluvy MOP a dokonce v minulém volebním období nám komise předkládala návrhy směrnic, které úplně ignorovaly existenci Mezinárodní organizace práce. Příkladem budiš směrnice o pracovní době, kterou Evropský parlament zamítl která měla v rozporu s úmluvou přijatou v roce 1919, která stanoví pracovní dobu 48 hodin týdně, umožnit, aby podniky nutily lidi pracovat až 65 i víc hodin týdně. Já sám jsem byl členem správní rady Mezinárodní organizace práce 10 let za odbory a můžu říct, že jsem pozoroval na vlastní oči klesající vliv Mezinárodní organizace práce. Nejen proto, že odbory jsou vystaveny neustále útokům a díky dnešní krizi téměř ve všech zemích Unie, jako příklad může posloužit to, co teď schválilo se ve Španělsku a co omezuje právo kolektivního vyjednávání a právo odborového združování. Ale i klesající úroveň zaměstnavatelských organizací protože nadnárodní společnosti nejsou členy těchto zaměstnavatelských organizací národních. Ty jednají přímo s vládami. Přijdeme s investicí, když dáte takové a takové výhody. Když je nedáte, nepřijdeme. A protože každá vláda chce mít spektakulární úspěchy, tak ustupuje nadnárodním společnostem. Když se jednalo o dohodě o WTO, Mezinárodní konference svobodných odborů, v jejíž vedení jsem byl. V Seattlu, v Singapuru i jinde jednala o tom, aby WTO zakotvilo do svých pravidel, že kdo nebude dodržovat hardcore conventions, nemůže se stát členem WTO. Byli jsme odmítnuti s tím, že od toho máme Mezinárodní organizaci práce. Já o tom mluvím proto, že jestli chci někoho přesvědčovat, aby dodržoval to, co chceme, aby dodržoval, tak to musíme v první řadě dodržovat my. A to se neděje. Díky dnešní krizi se stal naprosto otevřeným útok na evropský sociální rozměr. Já jsem z České republiky, ve Španělsku to probíhá, stačí si přečíst knihu novinářky, která se jmenuje Politoin Bees Guardianu Hard Work in Britain. Já ale rozumím tomu, proč Evropská unie takovou snahu vyvíjí a proč tomu používá nástrojů, které tady pánové a dáma vysvětlovali. No protože když se někde produkuje levněji, tak je to prostě nekalá konkurence. Takže na prvním místě je obava z toho, že nás třetí svět zaplaví zbožím, které vyrábějí lidi v mizerných pracovních podmínkách, jako v Číně, na průmyslových zónách. A když se podívám na průmyslové zóny ve své zemi, tak tam je zrovna tak otrocká práce, jako v té Číně. Zejména pro cizí státní příslušníky. ILO se stalo bohužel tak málo významnou organizací, že pokud jsem měl řešit problém že jedna německá firma nechtěla povolit vznik odborů v mé zemi, tak jsem se obrátil na OECD, na TUAC, Trade Union Advisory Committee, s žádostí, aby je přiměli k respektování toho, co si sami nadnárodní společnosti schválili Multinational Guidelines, nebo Guidelines for Multinationals, o kterých jistě víte. Hovořilo se tu o pracovním právu. Pracovní právo je demontováno v řadě zemí. A to především obrovským nárůstem toho, čemu říkají angličani self-employment, čemu říkají španělé autonomos a u nás se tomu říká jinak. Mimo pracovní právo ty vztahy jsou jiné. Já jsem dneska tady, my jsme poslouchali belgické ministrině a ministry a já jsem se zeptal, jestli můžou říct něco o instituci, která se jmenuje UNIZO. UNIZO je instituce belgická, která združuje a chrání zájmy self-employed pracovníků. Ale nevím, jestli má přístup do tripartity. V každém dokumentu, který je nám předkládán, se mluví o posilování sociálního dialogu ve skutečnosti mizí, o tom, že je potřeba vytvářet více a lepších pracovních míst. Ve skutečnosti se jich vytváří méně a horších. Prekérní pracovní místa se rozšiřují po celé Evropské unii. Pokud jde o CSR, Corporate Social Responsibility, já to považuji za takový nedost dobrý nástroj, protože samozřejmě v minulosti bylo obvyklé, že třeba obrovská firma sídlila ve městě, kterým se stotožnila. Dělníci vychovávali další dělníky a ta firma měla zájem na tom, pro to město něco udělat a pro ty pracující taky něco udělat. Dneska se ta firma sebere a odstěhuje se do jiné země. A místo toho, co existovalo, určitý pocit sounáležitosti s regionem, se vymyslelo CSR. Podívejte se ale na případy, kdy se Dell přestěhoval z Irska do Polska kdy se Nokia přestěhovala z Bochumy do Rumunska a kam se poděl CSR. Pokud jde o nátlak, o tvrdé nástroje, měkké nástroje, o kterých tu přítomní hovořili. Říkám znova, účinnost těch nástrojů je daná taky tím, jakým vzorem my těm zemím můžeme posloužit. Protože já jsem se třeba zúčastnil teď jednání před několika měsíci v Bogotě o FTA, Free Trade Agreement, a zkoumali jsme všechno, co tam je, protože Kolumbie je napadaná jako země, kde není pořádek a není demokracie a tak dále. Přesvědčil jsem se o tom, že snaha Kolumbijsku je upřímná a myslím si, že to, o čem tu přítomní hovořili, je dobrý postup. Ale otázka je, jestli se nakonec nestane, že místo, abychom my vyváželi náš model do těch zemí, které bychom chtěli svému eh, modelu přizpůsobit, nebudeme přebírat modely těch zemí, které pro nás samozřejmě příkladem nejsou. Končím konstatováním, že Evropský parlament má samozřejmě omezený manovrací prostor. Přesto jsme dokázali odmítnout v minulém odebním období směrnici, která měla umožnit návrat ke stavu z 19. století, kdyby lidé dělali bez ohledu na to, jestli se jim chce nebo nechce, protože prostě musí. Ty hlasy, které říkají, že člověk má mít právo pracovat, jak dlouho chce, jsou naprosto nesmyslné, protože některé zákony musí chránit lidi před sebou samými. Tohle všechno mi přichází na mysl v okamžiku a končím kdy se budu připravovat jako zpravodaj na zprávu na toto téma. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Teď pan Thomas Mann a potom pan Kristensen. Omlouvám se, zapomněla jsem ještě na paní Lamberta, bude první a potom Thomas Mann. Uh, děkuji a mnohokrát děkuji za prezentaci. Já mám řadu otázek. Když se podíváte na dopad toho, co jste popisovali jako některé z těch měkkých prvků a těch finančních prvků, přičemž by měly být při nejmenším stejně účinné jako ty tvrdé nástroje, je to proto, že si myslíte, že lidé lépe reagují na měkké nástroje? protože je tam ten prvek dobrovolnosti, anebo je zřejmé, že to má rychlejší výsledky? Je tam jakási vyšší návratnost, abych tak řekla. A já nemyslím finanční návratnost, ale návratnost z hlediska standardu. Byla bych ráda, kdybyste nám mohli něco říct, protože parlament teď přehodnocuje GSP+. Takže z mého hlediska je tato prezentace velice prospěšná i pro výbor pro obchod a pro ty z nás, kdo jsou vedoucí delegací, rozhodně pokud se to týče těch zemí, kterým se věnujeme. Nicméně, u GSP+, můžete nám trošku víc říct o tom, jaký je podle vás ten e, střední dopad GSP+, co konkrétně to znamená z hlediska pracovních podmínek těch, koho se to týká. A jaký je dopad ukončení GSP+. To teďka máme případ se Sri Lankou. V podstatě to vypadlo z toho průběžného procesu vyjednávání, protože měli námitky vůči tomu, jakým způsobem docházelo k tomu přehodnocení a jaké byly kladeny požadavky. Je možné, aby ty účinky dál platily, i když ta dohoda ukončí, se ukončí. A co se týče sociální odpovědnosti podniků, o tom se v tomto parlamentu už celou řadu hodně mluví o dobrovolnosti versus méně dobrovolnému přístupu. A bylo nám řečeno, že pokud my jako podnik zavedeme všechny ty věci, které jsou dobré z hlediska sociální odpovědnosti podniku, znamená to, že jsme v podstatě v konkurenční nevýhodě ve vztahu ke společnostem, které ty věci nezavádějí nebo nezavádějí je všechny. A ozývají se další hlasy, že sociální standardy nás rozptilují z hlediska dobré, účinné společnosti že potřebujeme silný obchod a obchod je ta nejdůležitější věc z pohledu zvyšování životní úrovně a zvyšování sociálních standardů celkově. Jak byste na to reagovali? Já myslím, že někteří z nás potřebují trošku víc munice. Jak byste na to reagovali? Na to, že nás to všechno rozptiluje a nejdůležitější jsou finanční výsledky. A je důležitější mít nějakou práci, vůbec nějakou práci, než budeme mluvit o nějakých standardech v práci. A teď je na řadě Tomas Mann a potom pan Kestensen. Děkuji. I já bych eh, chtěl poděkovat za vypracování této velmi užitečné studie. Bylo by také užitečné, kdyby eh, kdybyste nám pomohli při kladení určitých otázek. Myslím, že tady chybí eh, jeden důležitý nástroj, což jsou agentury, které má k dispozici Evropská unie, například eh, agentura v Tesaloniky, eh, v Dublinu nebo v Turínu. Turínu mm, mm, Například eh, jsme udělali něco velmi důležitého, a to má velmi výraznou eh, externí dimenze, dimenzi. Tam jsme chtěli se postarat o to, aby různé formy odborného vzdělávání nabízely eh, příležitost těm lidem, kteří byli v těch partnerských zemích. Dneska už jsou to kolikrát země, které jsou v Evropské unii, předtím to byly kandidátské státy, ale je to i v jiných zemích, které se asi nikdy nestanou členy EU. Je to jakýsi exportní artikl, Eh, kterým bychom měli těmto mladým lidem dávat eh, příležitost si nalézt práci, eh, vstupovat do konkurence, do konkurenčního prostředí, aby nebyli nuceni opouštět své domovské státy a ucházet se o práci v Evropské unii. To není nic defenzivního, je to spíše ofenzivnější věc. Říkáme, že máme určitý model, ze kterého je možné se poučit. Takže podle mě to je také důležitá věc. Tesaloniky, Turín a Dublin jsou tři agentury, které se zaměřují na aspekty, na které my neustále upozorňujeme ve vztahu k našim partnerům. A podle mě to tady trošku chybí v té studii. E, možná, že to tam je obsaženo implicitně, nevím, já si myslím, že jsem to měl vypíchnout. E, GSP plus Jean Lambert je e, předsedkyně naší delegace a já jsem její zástupce pro státy Jižní a Východní Asie. Tam je potřeba vysvětlovat, co to přesně znamená. Měli bychom vždycky, když nejsou dodržována určitá lidská práva, překročit k opatřením. To asi není úplně eh, možné ve vztahu k těm eh, velkým zemím, jako je Čína nebo Indie, ale například eh, u Sri Lanky to možné bylo a v minulých týdnech jejich velvyslanec nejenom na tomto výboru, ale i na dalších výborech tohoto parlamentu vystoupil, aby řekl, co bylo důležité a čeho se podařilo dosáhnout a jak by měly další spolupráce. Takže zase velmi pozitivní doklad, že když bereme GSP plus vážně, tak se eh, to znamená z naší strany jasné prohlášení, že nepřipouštíme určitá porušení lidských práv. Eh, vy jste hovořil o těch eh, tvrdých nástrojích, já si myslím, že toto je dostatečně tvrdý nástroj. Potom je to CSR, Myslím, že kolega Falber o tom také hovořil. Já značnou část vaší analýzy souhlasím, ale tady se asi trochu lišíme. Eh, a Jean Lambert eh, a já se asi shodneme na tom, že by tady měl zůstat určitý dobrovolný aspekt. Já si myslím, že i dobrovolnost tohoto přístupu znamená, že více společností, více podniků se toho potom účastní a eh, může se to dotýkat toho, jak zacházet s těmi zaměstnanci, jak Eh, například zacházet se surovinami, eh, přírodními zdroji a v této oblasti stanovit určité zásady. A to by mělo být vzorové zásady. Já si nemyslím, že to je možné úplně vždy vynucovat tvrdě, protože eh, ty podmínky se liší stát od stámu. U nás například v Německu eh, už máme kategorie odpovídá CSR nebo neodpovídá CSR, ale ty kategorie si musí každý stát stanovit na základě svých eh, místních podmínek. A například říci, že pokud nebude podnik eh, splňovat eh, dané podmínky, tak nedostane veřejné zakázky. S tím bych nesouhlasil. Ale samozřejmě neměli bychom přijímat modely jiných nečenských zemí EU. Měli bychom dělat eh, to, co například navrhovala Angela Merklova. Eh, měli bychom dále rozvíjet naše sociálně tržní eh, hospodářství, měli bychom říct o tom, jak bychom mohli prosazovat standardy, jak bychom mohli spravedlivěji zacházet s těmito otázkami v rozvojových zemích. Potom bychom mohli získat stotožnění s takovými standardy, ale musíme se zaměřovat na kvalitu v rámci Eh, Evropské unie. A tady dávám panu kolegovi Falbrovi mnohem zapravdu, protože ještě pořád eh, jsme tomu velmi vzdáleni. Nicméně já si myslím, že je potřeba, abychom neustále tento sociální model eh, na ně upozorňovali, předkládali jej ostatním a na Evropského parlamentu. Kdybyste byli svědky těch kompromisů, které byly v těch zprávách, které jsme dnes schvalovali, Eh, nešlo vždycky o schválení jakéhokoliv kompromisu, ale myslím, že to bylo eh, společné úsilí a myslím, že ty kompromisy eh, se vyplatily. Nebylo to proto, že bychom nutně za každou cenu chtěli dělat kompromisy. Ehm, Monsieur Monsieur Pan Christensen? Děkuji. Eh, děkuji všem autorům, kteří vystoupili a prezentovali tady studii. Podle mě to velmi zajímavá věc. A já souhlasím eh, s panem Falbrem. Eh, potýkáme se s obrovskými výzvami. Nicméně i přesto jsem pišný na to, že jsem Evropan a věřím pevně v to, že chceme mít sociální Evropu a že se toho nemůžeme zdát. Samozřejmě ta sociální Evropa může mít různé formy, ale já myslím, že tady panuje přinejmenším na půdě Evropského parlamentu velký konsensus, že chceme mít sociální Evropu. Problém, který řešíme, je ten, že když v Evropě máme hospodářský růst, tak neinvestujeme dostatečně do sociální oblasti. A tím vlastně snižujeme úroveň eh, sociálního modelu a podkopáváme naše pracovní trhy. A proto si myslím, že bychom si měli zamést před vlastním Prahem v Evropě. Eh, vím, že mm, naše ekonomiky jsou na různých úrovních, naše sociální standardy jsou také na různých úrovních, ale všechny naše členské země mají fungující systémy sociálního zabezpečení. A já si myslím, že tedy jsme v situaci, kdy můžeme navazovat partnerský, partnerství s jinými státy a předkládat jim jako vzor naše modely. Jinak si nemyslím, že ten měkký přístup v rámci CSR eh, stačí. Já si myslím, že bychom měli mít tvrdé požadavky na velké podniky. Už je tady jsou podniky, které mají velmi přísné standardy a dodržují, ale potom je tady celá řada podniků, které rozhodně o žádné zlepšení nebo zvýšení těchto standardů nestojí a proto bychom naše požadavky měli zpřísnit. Samozřejmě eh, můžeme vybrat, že eh, zvolit, že něco takového dělat nebudeme. Ale potom se bude muset přizpůsobovat my ostatním a nebude to tak, že se budou ostatní přizpůsobovat nám. A eh, dojde k tomu, že eh, se ty eh, úrovně budou snižovat na společnou velmi nízkou úroveň. Já si myslím, že bychom v nejprvní řadě formulovat eh, požadavky vůči našim obchodním partnerům v této oblasti. Jinak na sebe valíme protekcionismus, kdy budeme spíše chránit naše pracovní místa, spíše než abychom se snažili ovlivnit eh, úroveň eh, těchto pracovních podmínek v jiných zemích. A já eh, pevně věřím tomu, že by mělo být možné vytvářet tyto aliance s partnerskými zeměmi, a nejenom v oblasti sociálních standardů, ale i v oblasti ekologických standardů. Já mám jednu zkušenost z Angoly, v rámci rozvojové spolupráce. Tam se využíval fotbalový eh, stadion pro mm, fotbalové zápasy. Ale při výstavbě toho stadionu eh, se muselo vystěhovat eh, několik tisíc obyvatel. Ráno i večer tam tom městě kolem toho místa byly obrovské zácpy a na tom stadionu pracovali Číňané. Ty, ti ho postavili na té stavbě nebyl ani jeden eh, africký pracovník. A také materiály byly eh, dováženy z Číny, nejenom zaměstnanci. A já si myslím, že s tím by se něco mělo dělat a měli bychom eh, trvat na tom, že tyto praktiky nebudou povoleny. Tolik plavidel, které museli převážet ty pracovníky do Luandy. A navíc to byli pracovníci, kteří rozhodně neměli na výběr. Ty měli na výběr buď jít do vězení, nebo jet pracovat do Angoly. A já si myslím, že právě Čína by měla být naším partnerem, od kterého bychom měli vyžádat mnohem tvrdší standardy. Děkuji. Pan Konferaty. Grazie, Presidente. penso che... Děkuji, paní předsedkyně. Některé z těch věcí, které jsme slyšeli, byly fascinující. Rád bych se na některé z nich zaměřil. A rád bych naše hosty požádal, aby nám k tomu řekli něco víc. Já mám dojem, že vzhledem ke krizi, kterou teď procházíme, vzhledem k jejímu rozsahu, vzhledem k její nevýdané povaze, vzhledem k její hloubce, tuto situaci nejde srovnávat s předchozími krizemi. A samozřejmě to znamená, že někdo bude spochybňovat evropský sociální model. Někteří lidé to dělají výslovně, někteří to nedělají otevřeně. Ale mají takovou tendenci. A je tady taková určitá skupina lidí, kteří, kteří říkají, že se na to musíme dělat obecně, anebo že se musíme zaměřit na specifické aspekty toho modelu. Dochází k ideologickým střetům. Vidíme, o co se lidé snaží, je možné přijímat nějaká rozhodnutí, ale dochází i k takovému nenápadnějšímu útoku. A jeden z problémů představuje kolektivní aspekt celé té věci. Zabýváme se kolektivními aspekty práce, máme kolektivní dohody, kolektivní smlouvy, jejich dopad a všechno, co vede k soudržnosti, protože to přináší různé podmínky u stejných věcí. A současná situace řadu z těch věcí teď ohrožuje. Například na národní společnosti mění způsob svého chování. Ještě před pár lety se specializovali z hlediska území, abych tak řekl. To znamená, že podniky měly po celém světě určité produktivní oblasti, ale v té každé produktivní oblasti se snažili vyrábět ty věci, které se v té příslušné zemi, v té části světa vyráběly. Teď se do tohoto systému dostává větší flexibilita. Snaží se v podstatě vyrábět všechno úplně všude. ale platí určitý předpoklad, a totiž, že v tom příslušném podniku, který si tento model zvolí, musí platit stejná pravidla po celém světě, aby mohli konkurovat ostatním. Jinými slovy znamená to, že ty podmínky se budou snižovat na stejnou úroveň. A proto říkám, že teď pochybňujeme kolektivní zastoupení, což je jakýsi faktor soudržnosti. A má zásadní význam pro ty, kdo se snaží tyto otázky globální, globalizace řešit. A přišli jsme s myšlenkou sociální odpovědnosti podniků v Evropě za využití nástrojů, se kterým už jsme měli určité zkušenosti. Ale sociální odpovědnost podniku není závazná věc. Jinými slovy, dělá se to pouze dobrovolně, nebo pokud se to dělá pouze dobrovolně, jediná věc, o které se dá jednat, je to, kdo se to snaží prosadit a mohlo by to vést k velkému zklamání. Máme velice dobré zprávy od podniků, které ukazují, jak citlivě přistupují životnímu prostředí, jak jsou opatrné. Nicméně ukazuje se, že jsou to jedni z nejhorších znečišťovatelů na světě. Máme třeba velice dobrou zprávu o sociální odpovědnosti, která se tím zabývá. Podívejte se třeba na BP, pokud nepřejdeme od dobrovolné povahy alespoň k určitým závazným prvkům, myslím si, že to z dlouhodobého hlediska nebude stát za to, protože nepůjde jenom o podniky, které něco říkají, něco jiného dělají, ale budeme spochybňovat celý ten koncept. Já si dovolím eh, připojit ještě několik otázek. Eh, některé z nich už byly zmíněny ostatními, ale si dovolím upřesnit. Hlavní eh, otázka, hm, hlavní téma této diskuse točí kolem eh, sociálního dialogu a toho, jestli by to neměl být náš úplně eh, nejhlavnější a nej, eh, úplně první požadavek při eh, jednání s nečlenskými zeměmi. To neměly být různé podmínky a požadavky, které by měly být obsahem našich dohod se třetími státy. To by podle mě měl být výchozím eh, bodem. A druhá poznámka a poslední eh, řečník, pan Konferaty, na to také odkazoval, se týká té dobrovolné povahy eh, sociální odpovědnosti podniků. Tuto diskusi jsme nedávno na tomto výboru také vedli. A zdá se, že na to nemáme všichni stejný názor. Někteří si myslí, že tato sociální odpovědnost podniků přispěla k k tomu, aby tento pojem byl eh, chápan eh, velmi vážně, že dokonce je i součástí konkurenčního boje a potom jsou tady někteří, kteří si myslí, že by to mělo být závazné a že by to mělo být předmětem legislativy. Nicméně já si myslím, že to neodporuje tomu původnímu charakteru sociální zodpovědnosti. Myslím, že by to mohlo tomu dokonce napomoci. A potom je to hierarchie různých norem. Myslím, že došlo k významnému pokroku eh, z hlediska externí dimenze sociální politiky. Si myslím, že tady jsou dva významné prvky v mezinárodním kontextu. Za prvé je to to, že eh, se diskutovalo na eh, G20 také o sociálních eh, aspektech a o tom, jestli HDP by měl být jediné měřítko. Takže se vás zeptat, co si o tom myslíte vy, o tom, že tyto dvě věci se projevily. A tím se vracím k té debatě o hierarchii norem. Jestli si myslíte, že eh, tady byl pokrok. Eh, pokud si to nemyslíte, tak co je potřeba udělat, aby k tomu pokroku došlo? Velmi eh, dlouhou dobu si eh, někteří mezi námi mysleli a apelovali na to, aby ta hierarchie, která existuje mezi eh, normami různých mezinárodních organizací, není dostatečná. Když jsme se ptali Pascala Lamyho, co se myslí o takové hierarchii, tak nám řekl, nebo říká častěji, že všechna pravidla mají stejnou hodnotu. A někdy bychom ten míč eh, měli bychom poslat zpátky do Mezinárodní organizace práce, aby vypracovala pravidla, která eh, budou dostatečně účinná, která by byla aplikována. Podobně jako jsou to kolikrát normy Mezinárodní, obch- eh, Mezinárodní obchodní organizace. Co si myslíte o této argumentaci? To jsou přinejmenším moje otázky, která jsem chtěla připojit k těm od mých kolegů. Já vám nebudu nějak jednotlivě dávat slovo, je mezi vámi, abyste se rozhodli, eh, kdo bude odpovídat na co asi. To my se máte rozdělené, takže prosím, se toho ujměte sami. Okay, thank you very much. Um... Děkuji. Eh, skutečně těch připomínek a otázek bylo hodně a proto dovolte, abych já eh, nejprve na ně reagoval a potom předám slovo svým kolegům. Uh, co se týče toho prvního příspěvku, příspěvku pana Falbra, i my jsme zjistili, že je velice důležité, abychom ve své práci byli konsistentní eh, i při posuzování například dodržování úmluvy Mezinárodní organizace práce ve vztahu k partnerům mimo Evropské unie. Protože pokud nejsme konsistentní, tak eh, máme pochopitelně určitý problém s tím, že to může vypadat, že upřednostňujeme některé země a přitom některé ty věci eh, vůbec nejsou dodržovány přímo u nás v Evropské unii, čili eh, to jsou otázky, které souvisejí se, s touto oblastí. Co se týče Světové obchodní organizace, to je věc, která se zde také několikrát objevila v diskusi. Tady je také určitý problém a sice obracet se na Světovou světovou organizaci sociální, se sociálními otázkami, to je věc, která e, už několik let není řešena. V současné době existuje určitá e, dělba práce mezi Mezinárodní organizací práce a Světovou obchodní organizací, co se týče posuzování věcí souvisejících s tou sociální dimenzí. Ehm, a myslím si, že i v této oblasti musíme být důslední, ale přitom musíme být také trpěliví, tak abychom docílili toho, že tyto dvě společnosti se v této oblasti sociální záležitosti k sobě více přiblíží. A dále je určitě pravda, že globální eh, ekonomika je věc mimořádně dynamická a existují také dynamické vztahy eh, Eh, které souvisejí s, s bohatstvím a s tím, jak roste hospodářství a jak se podílejí jednotlivé země na mezinárodním obchodu, čili to eh, je potřeba vnímat jako pozitivní eh, vývoj v některých zemích a přímé investice zahraniční mohou pochopitelně také přispět k, těmto, k tomuto ekonomickému dynamismu. To jsou věci, které musíme mít na paměti, ale vycházíme-li z z této reality, tak je eh, třeba si také uvědomit a je velice důležité se pokusit eh, zavést určité standardy, které jsou potom také příslušným prosazovanými slovy. Musíme mít ty tvrdé instrumenty, ale musíme k tomu přidat také eh, monitorování, pomoc při prosazování těchto věcí, tak aby došlo k k postupnému navýšení sociálních standardů na globální scéně. Pochopitelně Nemůžeme očekávat, že evropské standardy, evropské socia, evropský sociální stát, jak to tady známe, se e, objeví v některých těchto zemích během několika let, ale můžeme očekávat určitý postupný nárůst e, a dodržování e, standardů v zemích, které se účastní na obchodní globální síti. To jsou věci naprosto zásadní Eh, a souvisí to také s trošičku tvrdším eh, chápáním toho, čemu říkáme firemní společenská zodpovědnost. Pochopitelně některé společnosti jsou zodpovědné za pracovní podmínky. Eh, které nejsou vždy dodržovány v zemích, kde fakticky vyrábějí své zboží například při výrobě bot nebo podobných výrobách, čili i v těchto zemích je potřeba se postarat o to, aby tyto věci Ehm, ehm, byly dodržovány. Čili nejde o to, abychom nějakým uniformním způsobem se snažili prosazovat jedno jediné CSR, ale je potřeba se postarat o to, aby tyto společnosti i ve všech těch zemích, kde působí, ehm, dodržovaly určitá pravidla a všechno, co eh, s dodržováním těchto věcí nebo nedodržováním souvisí. Myslím si, že CSR není eh, něco jako marketing třeba, ale je to věc, která vždy musí eh, vyústit eh, ve zlepšení sociálních standardů v těch zemích, kde tyto firmy působí. Co ještě k tomu můžeme dodat? Pan Mann hovořil o evropských agenturách. Ano, my jsme si vědomi toho, že existují tyto agentury a že působí v této oblasti. E, ostatně se o nich také zmiňujeme ve své zprávě, také e, hovoříme o tom, že si vážíme jejich činnosti. Myslím si, že to je jeden ze způsobů, jak můžeme působit v těch nešlenských státech a jak můžeme zlepšit svou pomoc, například v oblasti doškolování vzdělání, výchovy a tak dále. Myslím si, že to je věc mimořádně důležitá, že to je mimořádně důležitý element, který posiluje ty všechny ostatní instrumenty, které máme k dispozici, včetně těch tvrdých instrumentů. V celé své zprávě zdůrazňujeme také otázku prosazování těchto věcí, což je věc, kterou je také potřeba posílit. Co se týče systému GSP+, eh, nám se to zamlouvá. Myslíme si, že to je velice dobrý nástroj, který je eh, aplikovatelný i tím tvrdým způsobem, abych to tak řekl, eh, v případě, že dochází k porušování některých standardů. Myslím si, že to je potřeba takto vnímat. Eh, ve všech těch konkrétních případech. Myslím si, že musíme skutečně být mimořádně konsistentní při eh, svém jednání a eh, zohledňovat i všechny ostatní elementy, které jsou součástí toho, o čem zde hovoříme. Co se týče CSR, to je součást toho ehm, tvrdého jádra naší práce, co se to o tom třeba ty Ostatní, co se týče té současné krize, já osobně nejsem zdaleka tak skeptický, eh, co se týče životnosti těch sociálních modelů v té současné ekonomické krizi, protože některé evropské země eh, mají velký prospěch z toho, že mají ty sociální systémy i teď v době eh, ekonomické krize, to jsou všechny ty elementy související například se sociální ochranou, a um, dalšími věcmi, které přispějí k určité stabilizaci v těchto zemích. Takže já bych neřekl, že ta současná krize uh, uh, v podstatě urychluje ten proces uh, klesání ke dnu, abych to tak řekl. Teď předám slovo své kolegyni. Já bych chtěla také ještě několik věcí dodat. k několika tématům, kterých, o kterých jsme se hovořili. Myslím si, že CSR, to je ta otázka, jestli to má být eh, dobrovolné nebo ne. Myslím si, že důležitá je tady otázka monitorování. Eh, tento, tato koncepce musí být transparentní, musí být spolehlivá. Je potřeba mít určité kontrolní agentury, které skutečně budou schopné monitorovat, do jaké míry tyto věci se plní nebo ne. Uh, Například příklad společnosti BP ukazuje, že nestačí, když firma nabrá k dispozici nějakou svoji zprávu. Je potřeba tyto věci důsledně monitorovat. Eh, to souvisí také pochopitelně s těmi různými garancemi, které jsou vázány na investice a podobně. Eh, snažíme se eh, působit na společnost tak, aby se soustředil na celý ten globální řetězec um, aby eh, podporovali právě ty oblasti v těch zemích, kde působí, kde tyto standardy jsou dodržovány. Co se týče GSP+, tady si myslím, že můžeme skutečně hovořit o dobrých příkladech. Například El Salvador je velice dobrý příklad eh, toho, čeho je možné dosáhnout, ale jedna z hlavních věcí, která vyplývá z této zprávy, je důležitost prosazování těchto věcí, protože právě to eh, prosazování je eh, důležité. Eh, ta naše zpráva ukazuje, že to prosazování těchto věcí nemělo takový dopad, jak, jaký jsme si slibovali. A Myslím si, že z toho vyplývá, e, že bychom tyto věci měli nějakým způsobem zohlednit i v budoucnosti, ale monitorování i v této oblasti je naprosto zásadní a transparentnost je zásadní. Myslím si, že to je potřeba mít na paměti i v oblasti GSV+. Co se týče Číny, tady si myslím, že e, je potřeba si uvědomit, Eh, že Čína v současné době také navyšuje svoji úlohu v oblasti přímých zahraničních investic a bohužel také exportují nižší sociální standardy. Eh, případ Myanmar je další takový příklad. To jsou věci, kterých bychom si měli být vědomi. Myslím si, že budování sociálních aliancí je velice důležitý Eh, bod, ale je potřeba také si uvědomit, že v současné době Čína skutečně exportuje ty nejnižší sociální standardy. Eh, eh, já vám děkuji. My se určitě budeme moci vrátit k této studii později, až budeme projednávat zprávu našeho kolegy Richarda Falbra. Eh, já už také potřebuji odjet na prázdniny. Říká paní předsedkyně. Tak, eh, děkuji našim expertům za to, že mezi nás eh, přišli, za to, že se s námi podělili o výsledky své práce. A teď se dostáváme k našemu poslednímu bodu. Je to Eh, jsou to podněvací návrhy ke zprávě Tomase Mana o demografických výzvách a solidaritě mezi generacemi. Takže, pane zpravodaji, já, eh, vy jste říkal, že jste dostal 253 pozměňovacích návrhů. Já doufám, že je nebudete probírat jeden po druhém, ale v každém případě máte slovo a byla bych rád, abyste nám zhrnul eh, to, co se objevilo v těchto 253 pozměňovacích návrzích. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem na tom pracoval velmi tvrdě, takže uvidíme, eh, kolik toho budu mít. Já bych chtěl v prvním eh, hlavně poděkovat kolegům, kteří předložili tolik pozměňovacích návrhů, jak bylo řečeno, je jich 253. Eh, je to, jsou tam věc společných témat a dovolím si konstatovat, že Eh, naprostá většina z nich eh, byla velmi užitečných a považuji za obohacení mé zprávy. Už teď eh, jsem se pokusil sformulovat 30 kompromisních návrhů na jejich základě. Vím, že nemáme moc času zítra a pozítří. Máme možná ještě dva pracovní dny, ale potom už začínají dovolené a eh, bude potřeba to co nejdříve eh, finalizovat, abychom to mohli zadat překladům do ostatních jazyků a podle mě eh, bychom teď měli se zamyslet nad tím, jestli ty kompromisní návrhy budou naleznou dostatek podpory. A zjistit, jestli například jsou tady některé, které hodně lidí pod, nebude chtít podpořit. Několik návrhů obsahovalo velmi zajímavé formulance, které byly možná o něco přísnější nebo obsažnější, než jsem chtěl, eh, chtěl mít já. Eh, myslím, že kolikrát tam byly obsaženy velmi dobré myšlenky, ale já jsem se ve své zprávě chtěl vyjadřovat co nejprecizněji a nejstručněji a tomu jsem dával přednost, takže některé z nich eh, 75 přišlo od EPP. E, to ještě e, naprosto většinou z nich souhlasím a jenom jeden e, jsem docen odmítnout a to ještě bratárně vysvětlím kolegovi. Druhá skupina pozměňovacích návrhů byla od ALDE. Já jsem velmi rád, že tady pár liberálů je na našem výboru. Těch bylo asi 50 a z těch 50 můžu 34 plně přijmout, od paní Lin jich bylo 30. Myslím, že jsou všechny skvělé, eh, dávají nebo zdůrazňují ten pohled na eh, solidaritu mezi mladými a seniory. A jinak souhlasím i s dalšími sedm eh, dalších, eh, ty bych měl ještě dostat písemně, pokusím se také zapracovat do těch kompromisů a eh, mám pak jenom problémy se čtyřmi, 69, 200, 231 a ještě jeden kde se říká, že by měly vzniknout nové právní předpisy proti diskriminaci seniorů. Já si nemyslím, že něco takové je potřeba. Už máme legislativu, byl bych velmi rád, kdyby současná regulace, která už byla minimálně přislíbena ve členských státech, byla dodržována. To by stačilo, takže to je eh, rozpor mezi námi 19 a 120 u článku 19 a 120 nemohu přijmout většinu návrhu, ale možná, že u dvou bude možné při malých úpravách to přijmout. Kolegyně Harkin eh, předložila čtyři pozměňovací návrhy, všechny přijímám. Paní kolegyně Hirše z Německa, u dvou mám určité otazníky, ale pět e, e, mohu schválit. Jelko Kačin ze Slovenska, tady mám problém s pozměňovacím návrhem čtyři a 64, 84, pardon. A to jsou věci, eh, které nelze takto formulovat. Pokud eh, je to něco oboustranně prospěšného, tak eh, nebo nemůže to být vždycky jenom oboustranně prospěšné. Kolikrát se musí dělat ústupky, jednou ve prospěch seniorů, jednou ve prospěch mladých paní. Uvěr. Šest pozměňovacích návrhů. 106 eh, eh, která hovoří o tom, že není možné mít eh, úplně koordinovanou roli u zdravotnictví. Já si nemyslím, že bychom to tady měli míchat. Sociální demokrata předložil 48 pozměňovacích návrhů, 34 mohu schválit, u 6 eh, pozměňovacích návrhů mám problém. Kolegyně Fakastex, mm, mnohokrát jsme spolupracovali, 15 eh, vašich, eh, s těmi souhlasíme, u dvou mám otazník, zejména u 17, kde já hovořím o pobítkách pro zaměstnavatele, aby přijímali starší zaměstnance, ty to chceš eh, vyškrtnout. Proč bychom ale mě, neměli využívat takové nástroje? Já myslím, že pokud chceme u všech skupin obyvatelstva zvýšit zaměstnanost, tak bychom to měli podpořit. Pokud jsou to lidé, kteří eh, jsou eh, schopni po 65 letech pracovat, tak proč ne, pokud chtějí a, tu možnost by mít měli. Mně se nelíbí to, když někdo říká, že ty lidi bychom neměli pouštět na pracovní trh. Mně to přijde jako diskriminace. To jsem ti chtěl říct, Francois, a potom a poznací návrh 167, tam jde o um, eh, hranici odchodu do důchodu, že by to mělo být stanovováno v jednotlivých odvětvích. Já si nemyslím, že to je správné. Měli bychom hledat eh, flexibilní řešení a ne řešení, která budou jednotně platit pro úplně všechno. Asi tady se neshodneme, ale můžeme ještě o tom společně diskutovat. Romana Plump má 10 poznacích návrhů. E, prakticky se všemi souhlasím, mám problém e, s číslem 17. Tam je to e, o rušení předčasného důchodu. S tím nesouhlasím. My jsme se v Německu pokusili reformovat systém předčasných důchodů eh, a to tím způsobem, aby eh, těto pracovníci uvolnili místa, eh, místa pro mladé lidi. Dopadlo to tak, že odešli těto starší pracovníci, ale žádný noví už nebyli najímáni. Já si nemyslím, že bychom těm vyslali dobrý signál, kdybychom něco takového schválili. Paní Rapty měla osm pozměňovacích návrhů. S pěti souhlasím, jinak mám problém eh, s těmi zárukami pro mladé lidi. Já jsem eh, eh, příznivec těchto záruk, ale tady se hovoří o snížení ze 6 měsíců na 4 měsíce. Já myslím, že v našich státech by to bylo úplně nerealistické. Pokud to bude 6 měsíců jako výchozí bod, aby mladí měli příležitost vůbec dostat první pracovní místo nebo si pořídit nějaké další vzdělání nebo kvalifikaci nebo kombinovat obojí, tak eh, to bude velký krok eh, dopředu. Paní Zippo z Německa měla čtyři pozdělací návrhy, až na jeden číslo 83. Mohu se všemi souhlasit. Tam jde o aspekty zabezpečení, které by měly být upraveny přísněji a závazněji. Van eh, Oli Christensen vždycky upozorňuje na flexikuritu a já jsem už to vždycky podporoval, ale eh, nemůžu podpořit eh, každý jeho návrh. Paní Blinkeviče z Litvy, velmi dobrá eh, sociálně praktická kolegyně předložila osm pozměňovacích návrhů a já se všemi souhlasím. A to samé platí i pro paní Kretu z Rumunska. Je tady naprostý souhlas, co se týče GUE. 44 pozměňovacích návrhů, 28 přijímám, u 13 mám několik problémů, paní Cimr přiložila 5, s nimi naprosto souhlasím. E, u krácení pracovní doby mám problém, e, na to kolegyně by to chtěla rozšířit na veřejnou zprávu z důvodu demografických změn, ale já s tím nesouhlasím. Patrik Hilírak z Francie předložil 25 pozměňovacích návrhů, 10 e, přijímám, 166, ten se týká péče o seniory, ale tady mám eh, problém v tom, že hovoří o zvýšování daní, eh, chtěl by plnou, eh, plný odchod u 126, ale tady mám stanovisko, které už jsem předtím vysvětloval, jsem spíše pro flexibilitu a ne pro jednotné řešení. Pan Higgins, 14 pozměňovacích návrhů, Jediný velký problém, který mám, je to, že eh, rodina by měla být základem společnosti, něco v tom smyslu, eh, s tím nemohu souhlasit. A také chce vyškrtnout eh, zmínku o konsolidaci veřejných rozpočtů, o tom už jsme dneska hovořili, a také krácení pracovního týdne. To jsou všechno pojmy, které eh, já znám, ale nemohu se všemi souhlasit. Eh, potom zelení předložení několik pozměňovacích návrhů, paní Konelis 16, eh, z nich podporuji. Ale i tady mám problém s těmi čtyřměsíčními zárukami pro mladé. Já to už jsem říkal, že já jsem pro 6 měsíců, tam by eh, měly být obsaženy dva aspekty, jednak podpora, ale také určité požadavky. Potom u článku 32, tam se hovoří o integraci. Jde tady o přizpůsobování se přistěhovalců a eh, integraci s domácím obyvatelstvem. Obojí je potřeba mít, nemůžeme jedno z toho vyškrtnout. Musíme eh, podporovat integraci, samozřejmě, že máme různé zkušenosti ve členských zemích. A s tím mám tedy problém. Také s tou rámovou směrnicí o minimální mzdě. To už jsme eh, probírali u zprávy paní Figueredo. a dnes se to projevilo také u eh, projednávání zprávy kolegy Hendla. O je. Na tom jsme se nedokázali shodnout, ale i v té zprávě pana Hendla jsme se shodli na kompromisu, protože některé pozdělací byly staženy a úplně poslední oblast, nebo od e, pana Cabrnocha, ten je tady také. 14 pozměňovacích návrhů bylo předloženo. Já se šesti okamžitě souhlasím, u šesti mám trošku menší problém. Jeden se týká to, že tady říkáte, hovoří se e, například o e, péči o malé děti, tím se myslím určité věci zpochybně. Možná, že bychom to měli probrat ještě bilaterálně. Ale u 220 a 240 eh, částečně mohou eh, přejmout eh, vaše návrhy, zapracovat do těch kompromisů. Takže naprosto většinu pozměňovacích návrhů všech kolegů jsem přijal, jenom s jedním kolegou mám trošku větší problémy, nicméně naprosto většinou, většinu přijímám a pokusím se je přepracovat do kompromisních návrhů. Merci, euh, Děkuji eh, panu zpravodaji za tuto prezentaci o svých, svém stanovisku k pozměňovacím návrhům. Paní Lin požádala o slovo. Yes, thank you very much for that. Děkuji, děkuji za to, že jste všechny ty pozměňovací návrhy prošel. Myslím si, že z důvodů procesních by bylo docela dobré si tyto věci eh, uvědomit, až budeme eh, připravovat ty kompromisní eh, pozměňovací návrhy, ale pokud byste potřeboval se dohodnout na těch kompromisních pozměňovacích návrzích s některými z nás, tak by bylo dobré se dohodnout v tom, kdy to uděláme, protože já zítra se vracím do Velké Británie a možná, že bychom to mohli udělat formou e-mailu. Co se týče té podstaty toho všechno, zmínil jste e, e, některý, některé z mých pozměňovacích návrhů, se kterými já jsem věděla, že asi budete mít problém. E, hovořil jste o tom, že je potřeba implementovat tu legislativu, která již byla schválena ať už je to eh, eh, například, ať se to týká těch bazacích návrhů, které souvisejí s implementací směrnice o zaměstnanosti. Co se týče té nové směrnice, která je teď zablokovaná v radě, myslím si, že eh, to je zpráva, která souvisí s demografickými změnami. Těžko se o těchto věcech hovoří ani bychom hovořili také o legislativě upravující legislativu, co se týče přístupu ke službám například. A ke zboží, myslím si, že je velice důležité, abychom něco takového měli, protože tím se eh, doplní ten článek 13, celý ten balíček, který s tím souvisí. Eh, ono to eh, nemá nic společného s zaměstnaností, ono to souvisí jenom s přístupem k službám a zboží. Um, já vím, o co vám jde, asi chcete, abych některé ty své pozměňovací návrhy stáhl, ale možná, že najdeme jiný způsob, protože eh, u té směrnice s, s, s antidiskriminací, myslím, že tady je problém, který mají všichni poslanci z Německa. Já vím, že máte určité vnitrostátní eh, eh, předpisy v Německu, ale myslím si, že bylo že možná vám jde o to, abyste i v jiných členských státech dosáhli toho, že je eh, podobná eh, legislativa, nevím, proč vám to tak leží na srdci, když v Německu tyto věci upraveny máte. Ehm, myslím si, že eh, povinný věk, kdy člověk má nárok na důchod, to je v pořádku, ale proč bychom měli mít povinnou, povinný věk odchodu do důchodu? Myslím si, že jestliže někdo chce pracovat i po určité době, tak potom uh, Eh, by zaměstnavatel neměl mít možnost eh, takového člověka donutit, aby odešel do důchodu. Ehm, co se týče flexibility, což je věc mimořádně důležitá, proto já jsem eh, předložila ten poznací návrh odstavci 11, protože vy vlastně říkáte, že ta flexibilita u, těch, u té práce na dobu určenou je špatná. Přitom u těch starších pracovníků tito lidé uh, Eh, chtějí eh, třeba pracovat jeden nebo dva dny v týdnu pouze, eh, nechtějí pracovat na plný úvazek. A proto by bylo docela dobré, kdybychom měli určitý mechanismus, na který by se mohl, mohly jednotlivé členské státy zaměřit a který by umožnil zaměstnávat tyto lidi na zkrácený pracovní úvazek. Ehm, já bych rád, kdybychom také měli možnost si vyměňovat eh, ty um, eh, optimální eh, praxe týkající se eh, péče o starší lidi, to souvisí s tím, jsou možností být nezávislí, kde starší lidé by měli mít k tomu mm, příslušné podmínky, čili by bylo dobré, kdybychom si více vyměňovali zkušenosti z jednotlivých zemí o tom, jak se starat o tyto lidi, kteří nemají například příbuzné a kteří nechtějí i do nějaké ústavní péče. Myslím si, že další věc souvisí eh, s právě, právě eh, například eh, starších lidí nebo lidí s, určitými, s určitým poškozením a tak dále. Další věc, vy jste se zmínil o péči. Mě by Eh, já bych byla ráda, kdy, i když my nemáme tedy kompetence v oblasti zdravotnictví, ale přesto bych byla ráda, kdyby kromě péče se zde hovořilo i o zdravotní péči, protože v některých oblastech skutečně eh, to souvisí s tím, co děláme a myslím si, že by bylo důležité eh, například zaměřit se na různé tradice, které existují v různých členských státech, v některých zemích například starší lidé nemají přístup k některým lékům a proto si myslím, že by bylo docela dobré mít určitý marker, který vlastně by nám signalizovat, že v některých členských zemích zkrátka je situace e, taková, že například někteří lidé, kteří mají určité onemocnění, nemají možnost přístupu k určitým lékům a tak dále. Co se týče té dlouhodobé péče o starší e, lidi, to souvisí s tou mojí e, ústní uh, s tím ústním pozměňovacím návrhem, e, tomu jsme se ostatně už věnovali v minulosti a jsem přesvědčena, že e, e, možná, že i když tomu budete mít určité výhrady, tak přesto té otázce antidiskriminace, tak v této otázce se shledeme. Paní Kastex, děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji také panu zpravodaji za úsilí o kompromis. Eh, nemůžu se dočkat, až vidím ty kompromisní návrhy, abych se na ně vám podívat. Je těžko se o tom mluvit, když to člověk nemá před očima. Abych se sám podíval na to, co vy navrhujete jako eh, kompromis. Ale i tak eh, bych vám chtěl říci za skupinu SD, že my máme určité linie, eh, kterých se držíme, a je to existence a udržení eh, zásady stejného věku pro odchod do důchodu, což nevylučuje flexibilitu, což má znamenat, že by tady mělo být možná určité věkové rozpětí pro odchod do důchodu. výše důchodu podle nás, která by měla být zajištěna, by mělo stačit k důstojnému stáří. A pro výpočet tohoto důchodu bychom měli zohlednit právě ten eh, zákonný věk odchodu do důchodu. Vzhledem k prodlužování délky života je potřeba zohledňovat eh, tu dobu, počet těch let, eh, kdy eh, důchodce platil do systému důchodového zabezpečení. U Flexicurity nám Ole může vysvětlit přesně podrobnosti tohoto systému, nicméně musíme si uvědomit, že tam, kde mluvíme o zajištění určitých aspektů, tak tam by měly ty záruky být absolutní. U, u důchodu to znamená, že eh, přecházejí například ze zaměstnání do vzdělání, tak eh, i tady ty roky, kdy se vzdělávají nebo si doplňují svoje kvalifikace, měly být započítávány do výpočtu důchodu. A to tak, aby Eh, ta aktivní doba, produktivní doba, která je asi 40 let, to záleží eh, na státu, možná je to 39 nebo je to 42 někde, ale globálně je to kolem 40 let aktivního nebo produktivního života, kde se eh, vytváří ten nárok na důchod, tak to všechno by mělo vést k důstojnému důchodu. Eh, není to možné řešit až na konci eh, života. Ta otázka stárnutí by se měla řešit během celého mm, produktivního života. Ale uvidíme, eh, jaký přesně bude ten kompromis, který nám předložíte. A k tomu pozměňovacímu návrhu, které jste, který se říkal, že odmítáte, ta otázka sektorů nebo odvětví, já bych jenom chtěl vysvětlit dodatečně, že vyjednávání o důchodech eh, by se měly lišit podle tvých odvětví. Je to třeba diferenciovat. A tím mám na mysli hodnocení náročnosti nebo namáhavosti, eh, která může být u některých odvětví nebo u některých pracovních míst velmi vysoká. Eh, myslím, že tento názor zastává i konfederace, Evropská konfederace odvodových svazů. Kolikrát jsou to profesní organizace nebo odborové organizace, oborové organizace, pardon, které eh, mohou eh, poukázat na Eh, to, že v některých případech by zaměstnanec měl eh, mít ten nárok na důchod dříve, protože působil ve velmi namáhavém odvětví. To je všechno, co jsem tomu chtěl říct a ráda si počkám na ty kompromisní návrhy a potom budeme moci v této diskusi pokračovat. Thank you. Uh... Děkuji. Omlouvám se, že jsem přišla trošku pozdě. Byla jsem ještě na jiném výboru. Paní Lambertová mi říkala, co jste řekl k některým z našich pozměňovacích návrhů. Já jsem to pochopila tak, že je to v zásadě pozitivní. Jste ochoten řadu z věcí zapracovat do zprávy. Mně připadá velice důležité, aby se tam dostal ten rozměr pohlaví. My jsme dnes ve výboru pro práva žen hlasovali o stanovisku paní Bauerové a to vám také předáme. A chtěla jsem rychle něco říct k mládežnické záruce. Vy jste říkal, že byste tam raději chtěl nechat těch šest měsíců, jak navrhujete vy, a ne ty naše čtyři měsíce. Ale minulý měsíc se na plenáce hlasovalo o zprávě paní Tyrinenové. To znamená, že se jedná o politiku, o které hlasoval celý parlament a tam byly čtyři měsíce. Takže teď by bylo trošku zvláštní, kdybychom najednou zase říkali něco jiného, než to, co už jsme potvrdili v jiné zprávě. Další věc, kterou bych chtěla říct, se týká mého pozměňovacího návrhu číslo 21 k té dvoustrané integraci. Souhlasím s tím, že by to rozhodně mělo být dvoustrané. A proto se mi opravdu líbí vaše první věta. Tam už ta dvojstranost je. Ale to, co chceme vyškrtnout, představuje jiné břemeno pro ty, kdo nově přicházejí. Jiné než břemeno, které nesou ti, kteří už tam jsou. Takže toto musíme upravit. Takže já si myslím, že je to mnohem vyváženější a mnohem lépe formulované, když zdůrazníme tu první část. A to bylo všechno. Se zájmem očekávám vaše kompromisní návrhy a těším se na další diskuzi po prázdninách. Děkuji, paní Harkin. Děkuji jen velmi krátce. Především si poděkovat zpravodaji za to, co udělal a také za jeho obecně velice pozitivní připomínky k celé řadě pozměňovacích návrhů. I já se omlouvám, já myslím, že jsem přišla zrovna po tom, co jste mluvil o mých pozměňovacích návrzích. Pan Labert říkal, že to bylo obecné, že jste v zásadě pro. Možná mám jednu ještě připomínku a ono je to souběžně s tím, co říkala kolegyně za socialisty, když to není úplně to tež. Zajímalo by mě, co si o to myslíte. Můj pozměňovací návrh 241, pardon, 248, eh, to je možnost kombinace péče s placeným zaměstnáním. Pokud někdo chce mít volno zaměstnání, aby mohl někoho pečovat, by měl být schopen dál platit příspěvky na sociální pojištění, protože jinak by přišli do důchodu a zjistili by, že jsou úplně chudáci. Není to totéž, co říkají kolegové v odborné přípravě. Kdyby také... Ne, omlouvám se. Já jsem to pochopila tak, že když se účastníte odborné přípravy, můžete platit sociální příspěvky a máte potom z toho ty výhody. Je to paralelní situace a já bych ráda znala váš názor. Děkuji. Hlásí se ještě někdo dalšího slovo? Zdá se, že ne, takže pane zpravodaji, prosím, můžete uzavřít diskuzi. Děkuji, vážení kolegové. Já to udělám velmi stručně. Paní Lin. Oba jsme už prošli mnohými bitvami, už jsme se dohodli na mnohých kompromisech v minulosti. To s tou antidiskriminací, tam jsme spolu vedli tolik sporů, to se asi je, eh, je, úplně nezměnilo. Eh, co se týče toho načasování, eh, já se postarám o to, aby zítra, zítra odpoledne bylo možné ty kompromisní návrhy vám poslat a v tom prvním týdnu po letní pauze se na to budeme moci společně podívat a vypracovat nebo dopracovat to tak, aby to bylo přijatelné pro co nejvíce lidí. Pro mě bylo důležité říci, že ta přenositelnost, to jsme neřešili, důchody, to se řeší někde jinde, ale máme určité zkušenosti ve členských zemích, které jsou. Eh, a měli bychom mít možnost eh, říct lidem, že mají nárok na důchod, eh, se kterým je možné přežít. A proto musíme vytvořit předpoklady a já si myslím, že to je ten správný okamžik. Pokud bereme vážně seniory, tak to neznamená jenom všechno škrtat, ale musíme jim dát do ruky prostředky, které eh, jsou něco víc než eh, minimum k přežití. To doufám, že vyplývá z této zprávy. Eh, solidarita a spravedlnost mezi generacemi neznamená, že lidem zakážeme pracovat, protože jsou příliš staří. Kolikrát to tak vůbec není. A kolikrát to je nákladový faktor, což je závažné. A to potom považuji za diskriminaci ale mm, ta věková úprava v Německu je věk odchodu důchodu 67, což ne všichni vnímají úplně pozitivně. E, opozice na to má jiný názor, chce to trošku zase snížit. Ale spousta lidí říká, že má mnohem více než 67, jsou ještě pořád vitální, schopni práce, chtějí využít této příležitosti. a narážejí na diskriminaci, protože jim říkají, už, je nepo, už vás nepotřebujeme. Ale já si myslím, že bychom měli mít pracovní místa, která, na které můžou pracovat jak mladí, tak staří a využívat pozitivní kreativitu obou a budovat a podporovat tuto solidaritu. To je podle mě důležitá věc. Mladí nemůžou být moc mladí, aby se nemohli účastnit dalšího vzdělávání, a e, neměli bychom vylučovat seniory který, e, a říkat jim, že už na to nemají. Lojalita. Mladých lidí je značná, když, se o, když o to ty podniky usilují. Myslím, že tady celá řada myšlenek, jak pobízet nebo pozbuzovat solidaritu mezi generacemi. Já si myslím, že omezování eh, věku do důchodu eh, není správná cesta. Měli bychom mít více flexibility. Eh, François Castex, to platí i pro tebe. Já vím, že už tady máme stanovisko týkající těch odvětví od Evropské konference odborových svazů, ale já jsem samozřejmě pro sociální partnerství, já jsem pro tarifní dohody a Nicméně někdy ti postižení mají pocit, že eh, až tolik eh, výhodné to pro ně není a ale o tom také mluvil u flexikurity. Flexibilita je důležitá a zabezpečení eh, nemůžeme najednou odložit a mít jenom flexibilitu. To by byla špatná cesta. Koní kolegyně Cornelisen. Těch šest měsíců a čtyři měsíce. Tady na to máme asi jiný názor. Já vycházím eh, z toho u návrhu 28. Eh, ještě povedeme diskusy, ale vzájemnost je důležitá. Musíme najít správnou rovnováhu a ne stavět jednu generaci proti druhé. A pokud to budeme uplatňovat, tak to určitě povede dopředu. A co říkala paní Harkin? Já jsem se všemi vašimi návrhy eh, souhlasil, takže jsem nemusel nic odmítnout ani nic upravit a 248 to je velmi podstatná součást celé té zprávy. Takže ještě jednou všem děkuji, udělal jsem to opravdu velmi letem světem. Eh, celý den došlo návrhy těch kompromisů a doufám, že na konci dospějeme k, ke zprávě, která to posune jako se kterou budou moci eh, skoro všichni souhlasit. Děkuji. Takže o těchto kompromisech se potom bude hlasovat, až budou finalizovány a vyjednány na našem druhém zasedání v září. A mě už tedy zbývá jenom vám popřát eh, krásné, krásnou dovolenou, příjemnou dovolenou, ať už budete kdekoliv. A doufám, že se uvidíme na příštím zasedání, které bude 13. září v 15 hodin.